Uh, right. Please, colleagues, take your seats. The vote. Milí kolegové, zaujměte místa, začneme s hlasováním. Now the first vote is a roll call vote. Hlasování, jmenovité hlasování, tak by vás všichni poprosil, abyste eh, vložili kartičky.